Poprosím pana Čarneckého, aby si vzal slovo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, Tajsko je známá země pro nás, pro Evropany, e, především z minulosti e, e, a v podstatě i dnes je to významná turistická destinace pro mnoho Eh, obyvatel Evropské unie. Nicméně v politickém smyslu je to země méně přívětivá. Jde o události, které se zde hromadí už dva roky. Podčína je velkými opozičními protesty proti výjimečnému stavu. Tánsko eh, zdá se, že eh, patřilo k těm ekonomickým eh, jihovýchodně azijským tigrům. Eh, nicméně eh, dnes pro nás je zemí, kde, která si zaslouží reálnou demokracii. Podle přesvědčení mé politické skupiny je třeba situaci v zemi pečlivě sledovat ale také eh, upozorňovat na to, že naše spolupráce, eh, zejména ta ekonomická, bude záviset na tom, jak budou dodržována lidská práva. Paní Wikström, jedna minuta. Tak, herr talman. Det thailändska folk... Děkuji. Tajci uh, jsou v podstatě nám blízcí, blízcí Švédsku, mé zemi. Mnoho lidí, eh, pro mnoho lidí je Tajsko v podstatě druhý domov. Ale my musíme být schopni spolu mluvit upřímně. Přátelé by měli akceptovat kritiku. Pravda je, že vývoj v Tajsku, co se týče svobod a práv, je velice znepokojivý. Taj, občané Tajska si zaslouží v svobodu právo zvolit si cez život, způsob života, své politické zástupce, demokracii. A já se chci obrátit na tajské orgány, aby zajistili respektování základních lidských práv a svobod a e, znovu zavedení demokracie. Děkuji. Pan Korao, jedna minuta. Děkuji. Já sdílím názor pana Čarnického. Když mluvíme o Tajsku, tak si vždy představujeme krásné turistické destinace, velmi oblíbené mezi evropskými turisty. Nikdo však neví, jak přesně vypadá situace v zemi. Od nedávného puče jsme byli svědky eh, repres, vyšší, větších represálí, násilností, situace, kdy kdokoliv se postaví proti vojenské chuntě, tak je uvězněn a persekuován. Je pravda, že vztahy mezi Unii a, e- a Tajskem se zhoršily, přesto EU e může vyvíjet tlak na vojenskou chuntu, donutit je demokratiz- k demokratizaci. A o to bychom se měli snažit. Měli bychom využívat naši ekonomickou sílu i, ek- i diplomatické zkušenosti, abychom eh, prosadili demokratický proces v Tajsku, což je velmi důležité. Děkuji. A nyní má slovo pan Pancery na jednu minutu. Děkuji. Tajsko prochází politickou institucionální krizí. Je to země, kde nejsou chráněna lidská práva. Je důležité, aby tato fáze historie země skončila. Za prvé musí být eh, nová demokratická ústava a musí být stanoveno datum voleb to je potřeba na zajištění přechodu od vojenského režimu k demokratické. Klíčové je zajištění ochrany lidských práv a práv pracujících. OSN definovalo podmínky pro pracovní, pracující v rybolovu jako formu moderního otroctví. Máme e, dále jeden z britských aktivistů, který na tyto problémy upozorňoval, e, e, se dostal do obtížné situace. Toto je třeba vyřešit. Děkuji. Jako další má slovo paní Loh bylo minutu 30. Tajsko je důležitým partnerem EU v ekonomickém politickém smyslu. Rozhodující je, aby Mm, partner Tajsko vzhledem k vývoji v situaci v lidských práv eh, demokracie eh, toto řešil. Tajsko musí uh, udělat všechno pro návrat demokratické vlády a uspořádat příslušné volby. Tajská vláda se může řídit vlastní ústavou a mezinárodními závazky v souvislosti s nezávislostí justice, svobody projevu a svobody schromažďování svévolná zatýkání eh, musí skončit. Eh, eh, bylo, OSN dokumentovalo od května 2014 do srpna 2014 1220 svévolných zatčení. Mm, mm, izol, držení lidí v izolaci je založeno na, na vojenském právu. Je mm, třeba bojovat proti nelegálnímu rybolovu a obchodování s lidmi. Mnoho lidí pracuje na rybářských lodích za podmínek, které lze označit jako otroctví. E, pra- dělníci jsou kupováni, nesmí opustit loď, leta pracují bez nároku na mzdu. Týká se to především migrantů z Malajska, Kambodže a podobně. Tajská vláda musí mm, implementovat přijatá opatření, prosazovat je důsledně. Děkuji. Jako další má slovo kolega Lenars. Děkuji, mm, pane předsedo. Pane komisaře, tato debata je výsledkem našeho přátelství eh, s tajským lidem. A proto EU má jenom jednu prioritu v souvislosti s Tajskem a to, aby se Tajsko co nejrychleji vrátilo na demokratickou cestu s volenou, se eh, zvolenou civilní vládou. Je třeba stanovit časový plán pro novou ústavu a volby do, roku, do poloviny roku 2017. Dále ústava musí být založena na demokracii, svobodě, základních právech. To je věc, která nás zajímá, protože pokud ústava má být funkční v budoucnu, ten proces musí být inkluzivní, transparentní, lidé musí mít možnost eh, participovat byli jsme svědky znepokojivých zpráv o zhoršování lidských, lidských práv v Tajsku a vyzýváme orgány, aby vš- zrušila všechna opatření, které omezují svobodu schromažďování, svobodu projevu, aby umožnili politickou účast všech občanů. Děkuji. Mm, jako další má slovo paní González Peňas. Evropský parlament Nemůže to tolerovat porušování lidských práv vojenskou vládou v Tajsku, protože ohrožuje mm, kroky směrem demokracii v celém regionu. Podmínky pracujících v Tajsku jsou velmi znepokojivé, především migrantů a zneužívání, kterému čelí. Nestačí aby Evropská komise nyní pozastavila jednání o bilaterální dohodě v volném obchodu. Je důležité, aby systém eh, všeobecných preferencí byl pozastaven na základě eh, s odvoláním na klauzuly lidských práv. Také není možné pokračovat v vývozu zbraní do země, která takto otevřeně porušuje lidská práva svých občanů. Potřebujeme civilní demokratickou vládu. Všichni, kdo jsou zadržováni z politických důvodů, byli uvězněni vojenskou chuntou, musí být okamžitě propuštěni. A nyní mají slovo mm, jednotliví poslanci jménem frakcí. Za EPP dostane slovo pan Preda. Pane Preda. Děkuji. Po Tajsko, eh, v Tajsku je, se chopil moci vojenský režim silou. Na druhé straně je e, tady sociální napětí, které způsobila politická nebo zpřísnění politických poměrů. Je tady velice, je tady velice úzká vazba, kterou máme k této zemi a je proto třeba podpořit demokratickou transformaci této země a donutit vojenské aktéry, aby urychlili konání voleb a mm, v tuto chvíli hrozí, že, nebo, že budou až v roce 2017, což není přijatelné pro občany. Oni ti si přejí legitimní civilní vládu co nejdříve. Také se mluvilo o jmenování nové komise, která by měla přepravit ústavu a propuštění řady nominářů. To je pozitivní signál, ale stále toho zbývá mnoho. Uh, pouze transparentní svobodní vol, svobodné volby umožní získání mm, respektu pro novou tajskou vládu. Děkuji. Paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto rezoluci k Tajsku od vojenského puče v květnu 2014. Byly stovky lidí zatčeno, zadrženo. Eh, obrovskou pravomoc dostala vláda, eh, vojenská vláda, média jsou cenzorována, svoboda projevu, schromažďování je omezena. Především mě znepokuje situace Andyho Hola, což je britský aktivista, kterému hrozí sedm let vězení a pokuta v mnoha milionech dolarů, jenom proto, že publikoval zprávu eh, o zneužívání migrujících dělníků tajskou společností Hrud. Eh, ta obvinění jsou nepodložená a prostě eh, je to jenom za to, že odhalil nebo upozornil na zneužívání dělníků je třeba dodržovat lidská práva. Vyzývám uh, eh, tajské orgány, aby um, zprostila um, pana Hola všech obvinění. Děkuji. Také já uh, chci, aby byly uh, všechna obvinění, zrušena všechna obvinění a proti Andemu Hallovi, on je aktivista na obranu lidských práv, britský občan a tito aktivisté musí mít možnost odhalovat, upozorňovat na případy porušování lidských práv. On přispěl k zprávě Finwatch z roku 2013, která ukázala, jak jsou zneužíváni dělníci, eh, eh, realitou jsou praktiky eh, podobající se otroctví eh, ve firmě, která obchoduje s ovocem. Hrozí mu sedm let vězení, příští slyšení proběhne 19. Eh, října. Nyní je třeba, aby vysoká představitelka odsoudila justiční pronásledování Andyho Hola a Tajsko musí eh, vyšetřovat to, ta, ty fakta, eh, která souvisí s tím, s tou firmou Natural Fruit. Mm, EU by mělo zjistit, zda společnost Natural Fruit stále dováží eh, do EU a spotřebitelé mají právo znát původ eh, produktu. Děkuji. A nyní má... Děkuji kolegyně také, že dodržela řečnickou dobu. Nyní má slovo pan Šogor na jednu minutu. Politické frakce v Evropském parlamentu v celé Evropské unii očekávají normalizace situace v Tajsku. Místo vojenského režimu by měla být stát demokraticky zvolená vláda. Eh, Kromě toho by měla být schválena co nejdříve nová ústava založená na rovnosti, právním státě. Evropská unie může podpořit zemi v tomto procesu, protože Evropa je jeden z nejdůležitějších investorů v jihovýchodní Asii. My jsme do tohoto regionu investovali více než Japonsko a USA dohromady a my jsme i hned po Číně nejdůležitějším part, obchodním partnerem Tajska. Musíme usilovat o to, aby tam byla dodržována lidská práva, také práva menšin, aby byla respektována. Bohužel některé členské státy zapomínají i sami na dodržování lidských práv ve svém, na svém vlastním území. Děkuji. Pan Weidenholzer i jako další. Tajsko je důležitým partnerem Evropy nejenom v turistice, ale eh, je i strategickým partnerem. Proto s obavami sledujeme, že stále častěji dochází k omezování demokracie, stále více dochází k porušování lidských práv, k systematickému porušování sociálních práv, práv pracujících. Já sdílím obavy o Andyho Hola. To je příklad, symptomatický příklad a doufám, že tajské orgány eh, tyto, tato obvinění, eh, těchto obvinění opus, upustí. Um, jsou kroky směrem k normalizaci v Tajsku a já doufám, že Tajsko bude mít odvahu uh, rychle obnovit demokratické poměry Možná bychom něčeho mohli dosáhnout naší obchodní politikou, aby se to stalo snáze a rychleji. Eh, Děkuji, slovo má. Děkuji, slovo má pan Polčák, prosím. Předsedkyně za udělení slova. Eh, vývoj v Thajsku v posledních letech rozhodně nelze poznačit za příznivý. Zdá se, že však nezaslouží ani jednoznačný odsudek existují totiž známky toho že tamní situace nabírá lepších vyhlídek dokladem je například zrušení stanného práva letos na jaře

Rövid volt a hozzászólóknak. Děkuji vám. Slovo teď v rámci procedury Catch the Eye. Dostanou teď všichni, kteří se přihlásili, jako první pan Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Od vojenského převratu je lidskoprávní situace v Tajsku na sestupné, na sestupném trendu. Kdokoliv, kdo kritizuje monarchii nebo vojenské síly, je označen za zrádce, nikdo se stávající režim tak neodváží kritizovat, protože by jinak čelil persekuci. Kdokoliv, kdo je považován za negativistu, je pak předmětem disciplinárních opatření, uzavírány jsou webové stránky a svoboda projevu, no o té si mohou Thajci nechat jenom zdát. Zastánci lidských práv se zuby nechty snaží obhajovat alespoň ta nejzákladnější práva. Rád bych eh, poblahopřál eh, paní eh, Čutima Ousinta Chen, tajské žurnalistce, která dostala dokonce cenu za obhajování lidských práv v tomto kontextu. Děkuji. Pan Marias. Děkuji vám, paní předsedkyně. Po převratu 22. května 2014 dochází ke zvyšování počtu zatčených a dochází k stále častějšímu uvězňování osob, které nesouhlasí s vojenskou garniturou nebo těch, kteří obhajují lidská práva. V srpnu letošního roku vojenská chunta prosadila zákon, který zakazuje veřejné schromažďování. A to pod hrozbou uvěznění až na 10 let. To je situace, před kterou nesmíme zavírat oči jenom proto, že v té zemi působí některé evropské firmy. Je potřeba udělat něco proto, abychom do Thajska vrátili demokracii v podobě spravedlivých voleb a například také práv zaměstnanců, protože už po několikáté slyšíme, že situace například v rybolovu je podobná spíše otroctví. Děkuji jako další pan Obermajer. Děkuji paní předsedkyně. My známe Thajsko jako zemi s přátelskými lidmi, velkou tradicí, vysokou kulturou a hospodářskou úspěšností. Ale stané právo neodpovídá našim evropským očekováním. Je potřeba neměřit dvojím metrem. Na jednu stranu kritizujeme dodávky zbraní, kritizujeme lidskoprávní situaci a pracovní podmínky, ale to jsou věci, které vůbec nevytýkáme zemím, jako je třeba Saudská Arábie je potřeba dohlížet na jednotlivé politické strany a nekritizovat zemi jenom proto, že v ní určité politické strany nebo uskupení jsou. Já jsem optimista, jsem si jist, že v roce 2017 plánované volby proběhnou zcela demokraticky. Děkuji. Děkuji. Pan Frunzulika má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vzhledem ke zhoršující se lidskoprávní situaci a situaci svobod v Thajsku, kterou vidíme například na velice důrazné cenzuře televizních a rádiových stanic, tím, že se náhodně zatýkají eh, lidé a eh, aktivisté například z hnutí jako je neodemokraci, bych rád apeloval na mezinárodní společenství, aby donutilo Thajsko znovu zavést veřejné svobody a zejména ta práva, která jsou zásadní pro e, míru milovnou angažovanost v politických hnutích. Je to například případ pana Andyho Hola, kterému hrozí sedm let ve vězení a mnoho milionů liber na pokutách, poté co údajně upozorňoval na e, neadekvátní praktiky v thajském průmyslu. Rád bych apeloval na to, aby Andy Hall byl zproštět veškerých obvinění protože se snažil zlepšit situaci v těchto průmyslových sektorech, zejména co se týká migrantů pracujících v Thajsku. Děkuji. Tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye. Slovo má pan komisař. Bez mikrofonu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, zcela s vámi souhlasím. Tajsko je naším důležitým partnerem i co se týká vztahu s celým daným regionem. Thajsko je starý a pišný národ, který obdivujeme kvůli jeho kultuře, kvůli přírodě, ale i kvůli lidem. Co nám dělá největší starosti, je nedostatečný pokrok v řešení toho, co můžeme nazvat snad cyklus politického konfliktu. Velmi, velice často je to cyklus násilných politických konfliktů a různých vojenských převratů. Thajsko musí přemostit mezery ve své společnosti a v politice. Tyto mosty zatím však nikdo nestaví. Respektování lidských práv je zásadní pro rozřešení krize v Tajsku. Porušování lidských práv jsou zločinem proti lidské důstojnosti a představují vážnou překážku pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu této země. Svoboda projevu, necenzura, svoboda schromažďování, ne restrikce nebo přizpůsobování chování. Nebo nepředvolávání civilistů před vojenské soudy. To všechno jsou a další jsou zásadní požadavky a předpoklady pro mírový proces, na kterých je potřeba bezodkladně trvat. Jedině tak bude v Thajsku obnovena demokracie. A na tomto pozadí vítáme zaměření dnešní debaty na případ Thajska a zdůrazňujeme význam toho, že parlament vyzývá po respektování lidských práv a včasnému návratu k demokracii. Evropská unie již učinila mnohé a bude tak činit i nadále. Bude kriticky hodnotit postup Thajska. Tento postup byl poprvé zaveden loňskými závěry Rady z 23. června kde se mimo jiné žádalo okamžité obnovení demokratického procesu a obnovení respektu lidských práv a základních svobod. Na toto pak navázala různá veřejná prohlášení a různé jiné pozitivní kroky. My se snažíme stupňovat naši diplomatickou aktivitu, monitorování klíčových soudních případů a nebo setkávání se se zastánci lidských práv a demokracie v Tajsku. Dovolte mi zmínit ještě jeden velice důležitý problém, který se týká vojenského převratu, ke kterému jsme si vyslechli celou řadu příspěvků ze strany europoslanců. A nebo pracovní podmínky v průmyslu e, produktů z plodu moře. To jsou témata, která budeme s thajskou stranou řešit a už nyní vám mohu říci, že tajské orgány veřejně vyhlásily, že tyto problémy hodlají řešit a už podnikly první konstruktivní kroky. Nicméně ta cesta bude ještě dlouhá. Není možné, aby kdokoliv dnes v 21. století pracoval v otrockých podmínkách. Evropští spotřebitelé, evropští kupující si stále více zjišťují a uvědomují, jakým způsobem vzniká zboží, které kupují žádají transparentnost a sociální zodpovědnost v dodavatelském řetězci. Zrovna před včírem parlament silně a důrazně podpořil rychlou ratifikaci protokolu Mezinárodní organizace práce proti nuceným pracím. Doufám, že Thajsko se vaším příkladem bude brzy také řídit. Na závěr mi dovolte říci, že Evropská unie není jen přítel pro situace, kdy je všechno v pořádku. Je potřeba, aby Thajsko dále požívalo naší solidarity a přátelství. I nadále se budeme angažovaně stýkat s thajskou vládou a budeme apelovat na brzký návrat k demokracii, jak je uvedeno v závěrech Rady z června 2014. Co se týká aktivisty Andrew Holla a děkuji kolegům za to, že jeho případ zmínili. Evropská unie tento případ úzce sleduje, a to už po docela dlouhou dobu. Naše delegace pořádá eh, se chystá pozorovat eh, průběh procesu s ním 19. října. Evropská unie bude tuto situaci monitorovat velice zblízka i nadále a budeme na tento případ neustále tajské orgány upozorňovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, za tento příspěvek. Chtěla bych eh, oznámit, že zde máme návrhy čtyř rezolucí. O, oh, pardon, sedm. A tímto uzavírám debatu.